stanovisko a ne stanovisko výboru TRAN, který hlasoval jasně pro usnesení. I would like to uh, inform you that was... Chtěl bych vás informovat, že to bylo na základě dohody uvnitř výboru pro dopravu a cestovní ruch a souhlasil s tím také předseda Brian Simpson. Dámy a pánové, Mám jeden návrh usnesení na závěr této rozpravy z výboru pro dopravu a cestovní ruch. Once again I was informed that... Opět opakuji, že bylo dohodnuto dohodnu, byl dohodnut takovýto postup ve výboru. Prosím, domluvte se o tom uvnitř výboru. Není na mě, abych to s vámi řešil. Dámy a pánové, končím rozpravu. Hlasovat se bude zítra v 11.30. Dámy a pánové, další bod na pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení, plnění rozpočtu na rok 2014, REMIT a ACER. Prvním řečníkem je paní eh, Jordan, autorka otázky spoštovani prisotni spoštovani gospod komisar dame a pánové vážený pane komisaři do poloviny příštího roku bychom měli dokončit vnitřní trh s energií. Také eh, musíme splnit své úkoly na evropské úrovni. Nařízení REMIT stanoví, že agentura ACER, e, která má na starosti koordinaci regulačních orgánů, by měla tedy sledovat trh s elektřinou a plynem, zjišťovat případné porušování předpisů a zneužívání informací. Podle nařízení REMIT je také třeba zajistit úzkou eh, spolupráci. Aby bylo možné tento úkol splnit, ACER potřebuje finanční prostředky a potřebné lidské zdroje. Také je třeba vytvořit a nastolit eh, důvěru v ACER. V roce 2012 agentura měla dostatečné zdroje. Rozpočet pro letošek je nižší eh, o 3 miliony eur a ty problémy se stále zvyšují, protože pro rok 2014 komise předpokládá snížení rozpočtu o téměř 5 milionů ve srovnání se skutečnými potřebami agentury. Ten problém se ještě vyostřuje tím, že eh, se neplánují další pracovní místa, přestože agentura se vyjádřila, že by potřebovala 55 nových pracovníků. To znamená, že agentura ACER nebude schopna si zakoupit vybavení, které e, potřebuje a to je určitě znepokojivé. Podle informací, které jsme obdrželi, návrh rozpočtu ne, e, pokrývá plnění úkolů agentury. Dovolte, abych zmínila některé z těchto úkolů. Jedná se o vytvoření evropského rejstříku producentů na trhu s energií. Agentura má sledovat vývoj na trhu, má zajistit úzkou spolupráci mezi tržními organizacemi, zveřejňovat eh, údaje a také má zveřejňovat údaje eh, určené k vědeckému zpracování, má zajišťovat úzkou spolupráci s dalšími úřady, jako je ESMA. Zástupci agentury vyjádřili své znepokojení. Pokud ACER nebude eh, schopna plnit tyto úkoly, tak zavládne zákon džungle. Nikdo nebude se starat o sběr údajů, o jejich analýzu, nikdo nebude tak moci zabránit různým podvodům. A všichni moc dobře víme, že neprovedení ustanovení nařízení REMIT by eh, mohlo ohrozit transparentnost našeho trhu s elektřinou a zemním plynem a následně by to tedy mohlo mít vliv i na cenu energií. Chtěla bych také položit následující otázku. Je skutečně seriózně míněn ten cíl, že by měl být dokončen příští rok ten vnitřní trh s energií? A e, umožní ty změny rozpočtu zakoupení potřebného vybavení? Jak může si ACER zakoupit potřebné vybavení, pokud se nezmění ten rozpočet na rok 2013? A je komise připravena schválit skutečně seriózní rozpočet na rok 2014, který by neohrozil řádné fungování vnitřního trhu. Dámy a pánové, takovéto škrty mohou způsobit více škody než užitku. V ITRE jsme přesvědčeni, že je třeba zajistit Eh, dostatečné financování agentury, tak abychom skutečně zajistili dobré zacházení s evropskými spotřebiteli. Děkuji, není tady, vítám pana komisaře Ettingera na našem nočním zasedání a dávám mu slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, já jsem vděčný paní kolegyni Jordan za to, že už delší dobu provází vytváření této naší agentury a že má dobré otázky, pokud jde o fungování této agentury. ACER je nová agentura. Dva roky má úkol kontrolovat velkoobchodní trh s energií a dohlížet na případné zneužívání trhu. Jde o to, aby trh byl sledován, aby byl analyzován, abychom měli dostupná data, také aby byly realizovány před předpisy a jde o to, aby agentura měla dostatek eh, zdrojů, jak už finančních, tak lidských. Agentura ACER eh, je, má k dispozici eh, systémy IT a potřebuje také další systémy IT, aby mohla plnit své úkoly. Rozhodli jsme se v kontextu eh, rozpočtového rámce na rok 2013 převést prostředky v rámci komise eh, ve prospěch ACERu. To znamená, že už v současném roce jsme dali k dispozici ACERu prostředky na obstarání hardwareu a softwaru, který potřebuje. Potřebujeme rychlý souhlas rozpočtového orgánu, aby eh, tato počítačová platforma ACERu mohla být pořízena již v tomto roce za prostředky z tohoto roku. Pokud je o rozpočet na rok 2014, Jakmile bude schválen víceletý finanční rámec, potom na provoz ehm, systému na zpracovávání údajů ehm, jsme naplánovali dostatek prostředků eh, pro tyto účely. Znamená to tedy na eh, provoz hardwareu a softwaru a provoz počítačových systémů. Ale samozřejmě počítačové systémy potřebují také personál. Z tohoto důvodu eh, jsme se soustředili také na otázku personálu. Dali jsme k dispozici 15 odborných míst, eh, která agentura již obsadila. Z tohoto důvodu se domníváme, že na rok 2014 by ehm, zdroje, které jsou k dispozici, měly být dostatečné. Pokud eh, bude existovat potřeba pro další posílení personálu, potom to v komisi zpracujeme. Ale máme celkový problém, že v rámci pětiletého programu naše komise může vždy využít pouze část prostředku na konkrétní rok. To e, nám hodně omezuje naši možnost převádět prostředky e, v rámci rozpočtu komise. E, s ACER jsme zahájili proces vyjednávání o lidských zdrojích a prostředcích. Eh, v rámci tohoto procesu vyjednávání jsme hovořili také o eh, převodu odpovědnosti, pokud je o nařízení REMIT v rámci ACER. Mohu vás zajistit, ujistit, že nařízení REMIT považujeme za nesmírně důležité. My jako komise jsme ho navrhli a považujeme nařízení REMIT za naprosto důležité, pokud jde o integritu a transparentnost velkoobchodního trhu s energií a také pokud jde o stanovování cen energií a bránění zneužívání postavení na trhu. Mnohokrát děkuji paní Jordan za vaši iniciativu a těším se na další dialog s vámi. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, a nyní bych předal slovo paní Macej Kukovič. Předsedující, spoštovaný. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři Ettingere, Jestliže to myslíme skutečně vážně s vnitřním trhem eh, s energiemi, musíme si říci, že tento trh představuje jeden z nejdůležitějších pilířů a ACER je jedna z agentur Evropské unie, jedna z mála agentur Evropské unie, které sídlí ve Slovinsku. Mohu vám říci, že euroskepticismus a nečinnost evropských institucí zde převládá. Dozorčí rada má jiný pohled na to, kolik finančních prostředků je potřeba a kolik lidských zdrojů by tam bylo potřeba. Dle mých zkušeností v oblasti ekonomiky mohu říci, že jsem se nikdy nesetkala s takto velikými rozdíly. A proto se ptám a nyní se cítím o něco lépe po té, co jsem si vyslechla vaše vystoupení. A kladu si tedy otázku, zda tato agentura bude dobře fungovat a zda skutečně v Evropě chceme mít dohled nad trhem s energetikou a přiměřené ceny pro spotřebitele. Jestliže toto je něco, co opravdu chceme, tak při 200 miliardách euro a to je částka, která je plánována nadcházejících 10 let jako investice do energetické infrastruktury. Tak toto jsou přitom jenom promile promil, které jdou do ACERu. Já tedy doufám, že tato záležitost začne sehrávat důležitější úlohu a že bude možné se postarat o vytvoření nových pracovních míst, protože to je v krizových obdobích velice důležité a bude to také příspěvek ke zmenšení euroskepticismu, který momentálně všude panuje. Děkuji. Slovo má pan Korejra de Campus. Děkuji, pane komisaři. Dnes večer tady hovoříme o evropském trhu s energetikou, který závisí na infrastrukturách a na moderním propojení kdy se snažíme zajistit co nejvyšší standardy a ekologickou udržitelnost. Tento trh musí být transparentní a také konkurenceschopný. Agentura ACER pro spolupráci mezi energetickými regulátory, pro spolupráci energetických regulačních orgánů se zde sehrává velice důležitou úlohu. Eh, chceme mít monitorování energetického trhu, chceme mít transparentnost, máme zde mm, prováděcí nařízení REMIT. Všechny tyto věci jsou monitorovány ACERem prostřednictvím REMITu. Toto tedy znamená, že musíme zajistit efektivní fungování ACERu. Když se ovšem podíváme na rozpočet nějakých 15,6 milionů euro mm, na tento rok a komise navrhuje snížení rozpočtu asi o jednu třetinu na nějakých 11 milionů euro. Takže na jedné straně tady máme velmi ambiciozní cíle v oblasti energetické politiky a na druhé straně tady máme velice krátkozraká rozhodnutí ze strany Evropské komise, která by mohla ohrozit implementaci této ambiciozní politiky. Energetický průmysl je velmi důležitý pro celou evropskou ekon- ekonomiku. Um, měli bychom tedy vynaložit příslušné prostředky na to, aby tento průmysl mohl fungovat náležitým způsobem. Brzy budeme mít k dispozici novou komisi, ale e, není jisté, zda tato komise zajistí dostatečné prostředky pro efektivní fungování a ACERu. A to vše jenom proto, aby se ušetřilo 5 milionů euro. Když elektřina či energetický průmysl eh, má hodnotu miliard a miliard euro. To prostě je naprosto nepřiměřené. Když se podíváte na náklady v USA a mají tam mnohem menší nezaměstnanost v této oblasti než my, protože umí náležitě investovat prostředky. Potřebujeme lepší rozhodování v Evropě. Děkuji. V rámci každý a dámy a pánové se nikdo nehlásí a proto bych nyní požádal pana komisaře Ettingera o závěrečné slovo. Já chápu vaše argumenty, že musíme prosazovat remit, že potřebujeme silnou agenturu, že potřebujeme dokončit vnitřní trh s energií a že je třeba dohled nad prosazováním nařízení. Já bych byl rád, abychom mohli schválit třeba 20 dalších eh, pracovních míst. A, ale s ohledem na eh, rozhodnutí Evropské rady, s ohledem eh, na víceletý finanční rámec, máme velice napjatý rozpočet. A Eh, existuje požadavek snižování eh, počtu pracovních míst 5% eh, 5 let, na 5 let. ACER potřebuje pracovní místa, ale to ale více pracovních míst pro ECR e by znamenalo, že ostatní agentury budou muset více snižovat počet svých zaměstnanců. Je třeba, abyste vysvětlili vy svým kolegům v ostatních eh, výborech, eh, že je třeba více eh, míst pro právě tuto agenturu a že tudíž je třeba, aby ostatní agentury se některých míst vzdaly. Existují různé různá místa, která potřebují více personálu. A právě také na nové aktivity. A současná rozhodnutí se budou týkat také eh, příští komise, ne pouze této komise. Samozřejmě nadále budeme sledovat, jakým způsobem eh, agentura ACER je schopna plnit své úkoly. Eh, a zároveň chceme zajistit spolupráci s mezi energetickými regulačními úřady na národní úrovni. A samozřejmě pokud se zjistí, že agentura ACED není schopná plnit své úkoly, potom bude potřeba, aby rada spolu s parlamentem schválili více prostředků pro tuto agenturu, protože jsou rozpočtovými orgány. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Tímto je rozprava ukončena. Dámy a pánové, Zasedání bude pokračovat zítra ve středu 9. října od 9 do 2 hodin a od 3 hodin odpoledně do 23 eh, hodin večer. Pořad jednání je k dispozici